Dobré odpoledne. Doufám, že jste měli příjemnou dovolenou. A dnes máme schůzi, která je důležitá pro náš výbor pro rozvoj. Máme před sebou důležité cíle, především které se týkají boje proti klimatickým změnám a také otázkám rozvojových zemí. Naše schůzi e, zahájíme přijetím návrhu pořadu jednání, čili pokud máte jakoukoliv námitku, poznámku k našemu návrhu pořadu jednání, pokud tomu tak není, tak je návrh přijat. Dále máme eh, k dispozici zápis ze předešlých schůzí, jednak z 21. 21. a 22. června, dále 1. července a 5. července. Všichni víte, že jste ji obdrželi. Pokud máte jakékoliv poznámky, které se týkají těchto zápisů, tak je prosím oznamte sekretariátu do konce dnešního zasedání. Pokud neobdržíme žádné poznámky, tak zápisy budou přijaty. Ráda bych vám připomněla, že náš výbor bude mít zítra mimořádnou schůzi a to od dvou do půl čtvrté v sálu 5G2 a toto zasedání se bude týkat katastrofických záplav v Pakistánu a závažné humanitární eh, krize, kterou tyto záplavy vyvolaly bude přítomna paní komisařka pro humanitární pomoc, paní Kristlina Georgieva, bude hovořit e, o reakci Evropské unie na tuto krizi a také bude hovořit o své nedávné návštěvě přímo na místě, která proběhla e, minulý týden 23. až 25. srpna. E, doufám, že se zúčastníte této mimořádné schůze, která je vysoce aktuální. A nyní komise chce nám něco oznámit? Není tomu tak? Děkuji. Nyní do této chvíle jsme neobdrželi žádnou otázku, která by byla položena komisi, takže nemáme žádné otázky na komisi. Nyní se dostáváme k bodu 6 podle pořadu jednání. Týká se to uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Je to sice neznámé téma, nicméně velice důležité, především pro rozvoj jižních zemí. Hovoří se o výhodách a nevýhodách těchto vývozních úvěrů a aktivity eh, exportní úvěrové agentury jsou chváleny, některými říkají, že to je výhodné pro velké společnosti, nicméně je činnost této agentury také kritizována jinými, protože umožňuje pojišťovnám, aby um, podporovali velké společnosti, aby ovšem také působili proti lidským právům a bohužel také nejsou dodržovány podmínky v oblasti životního prostředí. Náš kolega, pan Bart Stes, je e, navrhovatelem a, a má e, na starosti tuto zprávu. Týká se to pomoci, e, týká se to úvěru, které jsou poskytovány a pochopitelně je důležité, aby tato exportní úvěrová agentura respektovala principy, kdy chceme bojovat proti eh, chudobě a aby zajistila koherentnost rozvojové politiky. Dnešní eh, stanovisko eh, se netýká návrhu stanoviska, tak jak je chybně uvedeno v našem programu, ale jedná se o pracovní dokument, který jste všichni obdrželi. Čili pan Stas má nyní slovo na 6 minut. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zdá se, že to je technická otázka, ale je to téma, které je velice důležité. A je to velice důležitá informace, kterou musíme předat výboru INTA. Vývozní úvěry jsou význačným nástrojem podpory vývozy a často pokrývají riziko podniků, které chtějí vyvážet k odběratelům, kteří eventuálně nebudou schopni zaplatit. A veřejně podporované veřejné vývozní úměry jsou zaměřené na taková rizika, která se těžko dají pokryt komerčním pojištěním nebo je nepokrývají komerční pojištění vůbec. Některé organizace jsou soukromé a poskytují tyto úvěry, jiné jsou čistě vládní organizace. Možná, že někteří kolegové neznají přesně tento postup, ale když uvedu jména některých těchto společností, tak je budete znát. Ve Francii je to například Kovase, v Nizozemsku Acta Radius, ve Finsku Finvera, ve Spojeném království Ex Export Credit Guarantee Department. E, v Německu je to Euler Hermes. Pravidla pro poskytování takovýchto úvěrů e, jsou, podléhají dohodám v rámci OECD ale tyto dohody OECD nejsou právně závazné, vytyčují určitý rámec a v rámci tohoto vytyčeného rámce mohou vlády poskytovat tyto vývozní úvěry. Pro lepší přehled pro ty kolegy, kteří se tím chtějí zabývat, tak eh, tomu vznikl dokument eh, našeho generálního Eh, ředitelství pro externí záležitosti, kde je podán přehled této problematiky. Jde o to, že je dohoda v rámci OECD a jde o to, abychom eh, tento dokument OECD implementovali eh, do evropské legislativy. Od doby Lisabonské smlouvy je tomu tak, že Evropský parlament má v této věci větší kompetence. Díky Lisabonské smlouvě tedy to, co e, diskutujeme nyní, e, spadá do systému spolurozhodování, takže my nyní máme větší vliv. Takže jde nyní o to, aby se implementovala Eh, doporučení OECD e jakožto závazná záležitost pro EU. Musíme zde zohlednit eh, vliv na rozvojovou pomoc a rozvojovou spolupráci. Proč komise navrhuje, abychom převzali směrnice OECD, aby se staly závazné v EU? Jde o to, aby poskytování těchto úvěrů bylo spravedlivější, aby potom ne, nespadaly pod eh, komplikované mechanismy řešení sporů před VTO. Když se ponoříte do této problematiky, tak zjistíte, že celá problematika vývozních úvěrů a exportních úvěrových agentur je téma, u kterých je celá řada otazníků, hlavně co se týče transparentnosti postupů, možnosti kontroly, také co se týče záruk, dodržování lidských práv, potírání korupce, nebo například to, že určité vývozní úvěry jsou či nejsou v souladu se strategiemi rozvoje, eh, ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv. Často jsou přes exportní úvěrové agentury financovány velmi kontroverzní záležitosti, například v oblasti zbraní nebo těžebního průmyslu. Zde byly velmi kontroverzní případy nebo se takto financuje také infrastruktura, i zde jsou určité kontroverzní projekty. A jsou to například projekty, které odmítla financovat Světová banka. Nyní se dostávám k problematice z pohledu našeho výboru. Téma vývozních úvěrů často vede k tomu, že vývozní úvěry se velkou mírou podílí na zadlužení rozvojových zemí. A je zde velké riziko, že přiznání poskytnutí vývozních úvěrů, aniž by byly dostatečně zajištěné, může být problematické, co se týče realizace cílů milenia. Exportní úvěrové Agentury často dluh vymáhají prostřednictvím pařížského klubu, který potom požaduje určitou realizaci liberalizačních programů a podobně. Je zde také úzká souvislost mezi poskytnutím vývozních úvěrů a povinností, aby si země nakoupily určité e, zboží v té zemi, která poskytuje úvěr. A tím se dostáváme velmi rychle do oblasti vázané pomoci. Celé toto téma vývozních úvěrů znamená také to, že země OECD eh, používají eh, tyto vývozní úvěry eh, k vylepšování svých statistik. Dovolte mi, abych upozornil na poslední dvě stránky svého pracovního dokumentu a dovolte mi říci, co bych chtěl já jako zpravodaj udělat potom v té vlastní legislativní zprávě, kterou chci předložit koncem měsíce. Domnívám se, že bychom měli zajistit, aby dohoda v rámci OECD byla v souladu s článkem 208 Lisabonské smlouvy. Všichni tento článek známe, ten říká, co jsou naše cíle v oblasti rozvoje, upevňování demokracie a právního státu a podobně. Také se domnívám, že bychom se měli snažit, aby se evropské státy zavázaly k tomu, aby vývozní úvěry, které poskytují, neměly negativní dopad například na eh, plnění eh, dřívějších eh, závazků, například v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí, aby neměly sociální dopady. Také musíme zajistit to, aby když něco takového je financováno, to nebylo v rozporu se strategiemi například organizací jako OSN. Za třetí, měli bychom zajistit, aby e, probíhala pravidelná kontrola plnění kritérií a aby o této kontrole bylo veřejně informováno. Je jednoduché e, požadovat určité závazky, ale potom je nekontrolovat a nevydávat o nich žádné zprávy potom takovéto závazky upadají v zapomnění a sice jsou hezky řečeny, ale nedosáhneme cíle. E, čtvrtý bod a domnívám se, že to vám, paní předsedkyně, bude velmi ležet na srdci. A sice, že pokyny OECD musí zaručit, že se budou aplikovat veškeré mezinárodní e, normy a umluvy týkající se boje proti korupci a také se to týká eh, dodržování pravidel ochrany životního prostředí a informování o sociálních dopadech. Dále se domnívám, že informování musí být velice detailní, k tomu je třeba vypracovat detailní předpisy. Také je to propojené s celou problematikou ochrany klimatu. O tomto tématu ještě dnes budeme v našem výboru hovořit. Domnívám se, že nová pravidla v EU musí také zaručit, že ta pravidla, která chceme aplikovat eh, pro boj proti změně klimatu, musí eh, být také v souladu s pravidly, které budeme požadovat v souvislosti s vývozními úvěry. Nadále se domnívám, že tyto dluhy se nesmí považovat za oficiální rozvojovou pomoc, a dále, aby takovéto orly, které nejsou e, v souladu s e, požadavky transparentnosti, nebylo e, možné už poskytovat do zemí takovéto úvěry. Já jsem v kontaktu s hlavním zpravodajem ve výboru INTA a dohodli jsme se na tom, že Eh, podle legislativního postupu eh, vznikne eh, dokument s možností pozměňování do konce měsíce, tak abychom to mohli začátkem října zde projednat. Byl by tedy zahájen na nálohuta pro podávání pozměňovacích návrhů, které bychom mohli prodiskutovat v polovině října a na plenárním zasedání v prosinci bychom to mohli potom eh, odhlasovat. A to v souvislosti s dohodou s eh, zpravodajem a také s cíly belgického předsednictví, kteří by rádi toto, které by rádo toto téma vyřešilo během svého předsednictví a domnívám se, že by bylo dobré eh, to vyřešit v rámci prvního čtení, protože se jedná o standardní legislativní postup. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za vaši velice důležitou práci, děkuji za veškeré informace a nyní bych ráda předala slovo členům našeho výboru, čili kdo má zájem o slovo. Dobře. Možná na úvod bych řekla takový komentář. Je velice důležité, abychom v rámci boje proti korupci právě měli dobré nařízení pro tuto externí eh, exportní agenturu pro vývozní úvěry. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručný. Velice pečlivě jsem si přečetl pracovní dokument vašeho zpravodaje. Velice intenzivně jsme spolupracovali také s panem zpravodajem z řídícího výboru INTA. Vítáme jako komise důraz, eh, který zdůrazňuje tento dokument a také to vyplynulo z diskuse, kterou jsme měli v rámci našeho setkání, že je velice důležité, abychom měli eh, transparentnost eh, v této oblasti. Eh, je důležité, abychom tuto politiku v oblasti obchodu ošetřili tak, jak ostatní oblasti, v, které se týkají obchodu. Chtěl bych eh, vám jenom připomenout eh, takový ten základ, na kterém jsme postavili náš původní dokument, eh, což se týká transpozice komunitárního práva do komunitárních oblastí. Chceme zajistit především právní jistotu. To je velice důležité. Chceme také převést zákony, které se objevují v OECD. Jsou to určité principy, postupy, které se používají v kontextu OECD i pro jiné nástroje. Pokud eh, bychom se měli tedy podívat eh, na důraz ze strany parlamentu, chtěli bychom eh, dále spolupracovat s Evropským parlamentem, s radou, s členskými státy a chceme posílit transparentnost, také vykazování. Z našeho hlediska takovéto nařízení musí být realistické, technicky proveditelné a to by přidalo určitou hodnotu, která eh, se týká transparentnosti jednak na evropské úrovni, ale i na národní úrovni. Čili jsou to povinnosti, které jsou dané ze zákona, které se týkají vykazování a transparentnosti a Dále eh, se zde objevují požadavky na další, vyšší transparentnost. Tyto požadavky by ovšem měly zajistit rovné podmínky i pro třetí země. Nesmí to být eh, velká zátěž pro evropské vývozce. Je důležité, abychom i tento element eh, vzali v potaz, když diskutujeme o dokumentu, který zešel z komise. Děkuji mnohokrát a nyní se vrátíme eh, k tomuto tématu eh, na začátku října. A nyní se dostáváme k obchodní mezinárodní politice a v kontextu nalavých otázek spojených se změnou klimatu. Ani. Nyní nám kolega předloží hlavní prvky, které se dotýkají celé záležitosti, které byly připraveny k zprávě pro výbor INTA, které se dotýkají záležitosti v oblasti klimatických změn, v oblasti rozvoje. Samozřejmě, že ústavním zájmem EU je koherence těchto politik v této oblasti a musíme zajistit, aby všechny obchodní politiky Evropské unie odpovídaly především na, tuto hlavní, na tento hlavní požadavek, to znamená boj proti chudobě a ostatním záležitostem, které se dotýkají eh, oblasti vývoje a klimatických změn. Kolegyně bude mít několik minut eh, na představení tohoto návrhu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pokud jde o klimatické záležitosti a jejich začlenění do obchodní politiky Evropské unie, to je nesmírně důležité. Tato otázka je nesmírně důležitá i pro nás zde v našem výboru pro rozvoj protože finanční krize poukázala jasně na to, že potřebujeme více regulace, více spolupráce v této oblasti, tak abychom zachránili především veřejné záležitosti, blaho, pokud jde o biodiverzitu a otázky spojené s klimatickými změnami. Krize jasně poukázala na to, že klimatické změny a právě v této oblasti se to dotýká především našeho výboru. Vidíme, že tato krize především dopadla na rozvojové země. Došlo 20 milionů uprchlíků, klimatických takzvaných uprchlíků, mnoho úmrtí a tak dále. Čili nejde o nějakou záležitost luxusu. Jsou to zásadní záležitosti, které se dotýkají právě oblasti, ve kterých pracuje náš výbor. Zároveň, pokud jde o OSN, ty hovoří o společné zodpovědnosti, diferencované zodpovědnosti, a která se snaží právě poukazovat na to, abychom věnovali pozornost těmto rozvojovým změnám, pokud jde o určitou změnu těchto komerčních politik v této oblasti. No a samozřejmě, že to vidíme i v rámci naše, naší práce, dále z to různé urgentní záležitosti, které se dotýkají finanč, financování, mm, určitých přizpůsobení v oblasti klimatických změn. To všechno, co se dotýká vlastně financování v oblasti rozvojové pomoci. To je velice důležité. Dobrá zpráva je ta, že ano, je důležité, abychom vzali v potaz všechny ty, tyto záležitosti, že je to nesmírně důležité a zároveň to není ale až tak jednoduché. Ovšem dovolte, abych poukázala na pět základních záležitostí, které se dotýkají pozměňovacích návrhů, o kterých jsme hovořili. To znamená na základě i vašich návrhů. První záležitost, a zde hovořím i o čísle, které jsou známe, 20% emisí CO2 jsou spojeny s, eh, s s obchodem, a právě proto potřebujeme podporovat jiný model, především krátké záležitosti, krátké eh, vzdálenosti. Proto vidíme, že pokud jde o výrobu v rámci EU, tak tam dochází k menšímu, k menšímu, eh, k menším emisím CO2. To znamená, že zároveň to samozřejmě i zvyšuje zaměstnanost na evropské úrovni. Druhá, druhá záležitost, a to je opera, to je příklad, který podporuje tu první záležitost, o které jsem hovořila, je naše politika v oblasti zemědělství této oblasti je jasné, že zemědělství, takzvané biozemědělství, ale zároveň zemědělství na místní úrovni, lokální úrovni a produkuje méně CO2. Třetí bod, to je záležitost obchodování s uhlíkem. Všichni víme velice dobře, že to nefunguje kvalitně. Mechanismus čistého rozvoje o kterém jsme, o kterém jsme hovořili, rovněž nefunguje tak, jak jsme si přáli. A to znamená, že v podstatě si myslím, že bychom měli zavést daň, která by v sobě zahrnovala všechny záležitosti, které se dotýkají environmentálních ehm, věcí. Čtvrtá záležitost k těm věcem, o kterých jsem se zmínila, jsou nařízení VTO, protože až do dnešního dne v podstatě vůbec se nezmiňují v žádném ve svých aspektů o změně klimatu, o klimatických změnám. To znamená, že to, co musíme udělat, je reagovat na tento nedostatek. Například bychom mohli uvažovat o vytvoření celosvětové environmentální organizace, pátý bod a tím už se dostávám k našim závěrům, to znamená, jaká by měla být naše vize v oblasti obchodování, obchodu, především s ohledem na rozvojovou pomoc. Evropská unie musí samozřejmě integrovat do všech svých obchodních vztahů, do všech obchodních dohod musí zakomponovat doložku, environmentální doložku, která se dotýká ochrany klimatu, životního prostředí. A na základě eh, reformy statutu GSP Plus si myslím, že právě naše role našeho výboru pro rozvoj by měla eh, zajistit to, aby tyto klimatické záležitosti byly rovněž zakotveny do této revize, do tohoto revidovaného statutu GSP Plus. Děkuji vám za pozornost a těším se i na všechny poznámky a samozřejmě já jsem se snažila všechny eh, vaše požadavky zakomponovat. Děkujeme a nyní dáváme slovo našim členům. Pan Arsenis požádal o slovo jako první. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, já si myslím, že toto stanovisko je velice kvalitní, kde správně návrhy jsou dobré, já s tímto stanoviskem mohu souhlasit. Jediná věc, kterou bych si přál, je možná trochu více Eh, zmínek o mm, pozměňování nebo o adaptaci všech těchto záležitostí eh, v souladu s eh, klimatickými změnami. Já předložím ještě některé návrhy, ovšem jinak se domnívám, že tento, toto stanovisko jde správným směrem. Děkuji. Děkujeme. Nyní prosím komisi. Pan Ulrich Weigl zastupuje komisi pro tento bod. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Pan Michael bohužel zde není přítomen, čili já budu zastupovat naše DG, ovšem promluvím anglicky. Čili dvě věci, o kterých bych rád pohovořil. První se dotýká prvního a druhého odstavce, to znamená dopad na obchodování a emise CO2. Samozřejmě, že nikdo netvrdí, že více obchodu nevede k větším emisím. To je jasný fakt. Musíme se ovšem ale zabývat i jinými aspekty, kompozičními záležitostmi, tak aby produkce byla efektivnější, aby probíhala efektivnějším dopadem, aby došlo k pozitivním dopadům, pokud jde o emise CO2. To znamená, že kvalitnější výroba povede poté k menším emisím a mělo by to, mělo by to podpořit mezinárodní obchod. Technologické záležitosti, ano, samozřejmě obchodování podporuje i přístup k lepším technologiím v této oblasti, což bude mít pozitivní, pozitivnější dopad. Samozřejmě, že se domnívá, že bychom měli mít plnou analýzu celého životního cyklu. Nemůžeme pouze říct, že lokální je nejlepší výroba, pokud je o CO2 emise, to to zatím nemáme podloženo, veškerými údaji potřebujeme více studií v tomto ohledu. Podobně, pokud jde o zemědělství, ano, je pravda, že to, co je zde řečeno do velké míry. Můžeme podpořit, ovšem i zde potřebujeme analýzu celého životního cyklu nebo celého cyklu této oblasti, tak abychom byli schopni vůbec odhadnout karbonovou stopu na různé a její dopad na různé oblasti světa. Poslední záležitost, musíme zhodnotit i to, zda organické e, zemědělství by nemohlo mít například poté dopady na otázku bezpečnosti a bezpečování potravin v rozvojovém světě. To by mohlo být problematické. Třetí záležitost, pokud jde ta, o ten třetí bod, pokud jde o, na, pokud jde o Mm, obchodování s emisemi, pokud je o evropský systém obchodování s emisemi, my se naopak domníváme, že funguje a že nepotřebujeme zavádět nějaké mm, intervenční ceny nebo omezování v této oblasti. A další věc. Rád bych se zeptal, jaké obavy má paní zpravodajka v této oblasti. Ano, samozřejmě, že je zde určitá volatilita cen, to vidíme všichni, ovšem to vlastně znamená, že trh funguje dobře, tak jako u jiných komodit eh, nebo cen komodit. To, že zde existuje určitá volatilita cen, když se změní ekonomické podmínky, tak kontracyklické efekty tím způsobem, nebo to poukazuje na to, že tyto efekty eh, fungují dobře, to znamená vysoké ceny, když ekonomika funguje a nízké ceny, když eh, ekonomika prochází krizí, to znamená pokud jde o karbon, samozřejmě naším hlavním cílem je snižování emisí a snížit náklady, to je náš cíl v této oblasti tohoto této, tohoto obchodování s emisemi a to si myslím, že funguje dobře. Pokud jde o únik uhlíku, zde nebudu věnovat veliký čas tomuto záž- této záležitosti, protože komise už v květnu přišla eh, s, tí, s touto záležitostí, už o tom hovořila. My bychom chtěli samozřejmě hovořit především o povolenkách eh, až do roku 2020 a myslíme si, že nejlepší přístup, pokud je o únik uhlíku, to si myslíme, že by bylo nejlepší na základě mezinárodní dohody v této oblasti. My na tom pracujeme a skutečně doufáme, že k tomu dojde. Možná se nám to nepovede do konce letošního roku, ovšem myslíme si, že je to správný směr. Samozřejmě, že pokud jde o opatření na hranicích, to je možnost do budoucna, kterou bychom měli zvážit. Ovšem, to si myslíme, že je až druhá nejlepší možnost řešení tohoto problému na to se podíváme později, pokud jde o VTO a bilaterální dohody, o tom už jsem se zmínil, pokud jde o GSP plus kiotský protokol, nebo ratifikace kiotského protokolu je v podstatě podmínkou pro GSP+, plus a my samozřejmě chceme posílit tu podmíněnost v oblasti životního prostředí nebo environmentální záležitosti do budoucna. Děkujeme a nyní poprosíme zpravodajku na základě všech těchto podmí- po- poznámek ještě o vyjádření. Děkuji vám za slovo. Já jsem opravdu velice pozorně poslouchala všechny poznámky, připomínky, především ty, které se dotýkají obchodu a toho, že musíme vzít v potaz způsoby produkce, technologie v této oblasti zároveň potřebu rozvoje určitého vztahu v oblasti zemědělství. Jednak na jedné straně to zabezpečování potravin, dodávek a biologického zemědělství. Poslední bod, o kterém jste se zmínili, a nyní se obracím na kolegu z Evropské komise, který v podstatě tvrdí, že, bych, že nemusíme zavádět environmentální doložky. Samozřejmě, že potřebujeme i mít k dispozici transfer technologií, budování kapacit a technické pomoci, to je jasné. Ovšem, když hovoříme o kjotském protokolu, který by měl posílit environmentální záležitosti v rámci GSP ples. Já si myslím, že pokud opravdu chceme, aby nás brali vážně a pokud chceme, aby Evropská unie v rámci svých obchodních kontraktů vzala v potaz aspekty klimatických změn, environmentální aspekty, tak prostě nemůžeme se vyhnout těmto doložkám, podobně jako je tomu doložek o lidských právech. A právě to je náš cíl, podle mého názoru. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k bodu číslo 8. Změna služebního řádu úředníků Evropské společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců té těchto společenství. Přijetí rozhodnutí rady, který hovoří o organizaci a fungování diplomatické služby Evropské unie, radou ministrů pro zahraniční záležitosti 26.7.2010 e, reagoval na pozitivní stanovisko Evropského parlamentu z 9.7. a představuje politickou dohodu, která byla dosažena mezi jednotlivými institucemi v červnu v Madridu. Toto rozhodnutí mm, stanoví základní prvky této diplomatické služby i její fungování. Tak, aby tato diplomatická služba mohla začít fungovat, na to ještě potřebujeme určité přizpůsobení finančního nařízení a zároveň služebního řádu. Jsou to dva legislativní eh, dokumenty, které znamenají přijetí eh, legislativního běžného postupu, které v současné době zkoumá výbor pro rozpočet a výbor pro eh, právní záležitosti. Náš výbor připravuje stanovisko k těmto dvěma zprávám. Dneska budeme hlasovat o tomto stanovisku v našem výboru k, tomu, k této zprávě výboru pro rozpočet, pokud jde o změnu finančního nařízení. Nyní se podíváme na, to, na tento návrh stanoviska našeho kolegy pana Filipa Kačmárka k zprávě pana Bernarda Rabkaje, kterou připravil k zprávě výboru pro právní záležitosti, pokud jde o změnu služebního řádu. A nyní dovolte, aby dala slovo našemu zpravodaji Filipu Kačmarekovi. John. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl říci, že zpráva, kterou připravuje pan Arabka, je velice dobrá, alespoň podle mého stanoviska a náš výbor ji může podpořit. Aniž bych zacházel do velkých podrobností této zprávy, bych chtěl zdůraznit tři věci. V první řadě se musíme dohodnout na tom, jakým způsobem budeme najímat, nabírat pracovníky Evropské služby pro vnější činnost, aby tento nábor probíhal transparentním způsobem. Zcela jistě tuto myšlenku můžeme podpořit. Za druhé si myslím, že bychom měli také podpořit to, aby bylo stanoveno datum kdy pracovníci Evropského parlamentu se mohou eh, přihlásit jako kandidáti, aby pracovali eh, v Evropské službě pro vnější činnost. Eh, máme zde rok 2013, nicméně pan Rabka hovoří o, o prvním lednu roku 2012, to znamená o rok a půl dříve. Čili tato instituce podle mého názoru by měla být našim pracovníkům otevřena o rok a půl dříve, než navrhuje komise a to podporuji. Dále bychom měli podpořit eh, pozměňovací návrhy, které se zabývají rovností pohlaví a také eh, geografického vyvážení, co se týče původu pracovníků. Co uvádím ve svém eh, návrhu, není nic nového. Jsou to věci, o kterých jsme se bavili již dříve, když jsme projednávali otázku vytvoření této Evropské služby pro vnější činnost. Ve svém stanovisku uvádím dva pozměvací návrhy. Jednak se to týká definice diplomatických služeb. Hovoříme o diplomatických službách členských států a chceme mít širokou definici, která by pokryla i pracovníky, kteří pracují v diplomatických službách eh, v širším hledisku, ať už je to otázka bezpečnosti, rozvoje. To je pro nás velice důležité. Dále je to také oblast ochrany životního prostředí a oblast zahraničního obchodu. Jinými slovy, diplomatická služba se zabývá také rozvojovou činností a tím by se měla zabývat Evropská služba pro vnější činnost. Druhý pozměňovací návrh se týká posílení úlohy komisaře nebo komisařky v oblasti humanitárních záležitostí. O tom jsme se, myslím, bavili když jsme probírali otázku vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Já si myslím, že komisař pro rozvoj by měl mít určitou působnost v této oblasti a nikdo, myslím, proti tomu nebyl. Děkuji mnohokrát. Chce se ještě někdo vyjádřit? Pane Guerrero, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych především poděkoval panu zpravodaji, panu Rabkajově k této zprávě a zároveň našemu zpravodaji, navrhovateli, panu Kačmarekovi. Je dobře, že my zde hájíme pozici v tom smyslu, že služební řád má pokryvat co největší množství osob, které spolupracují eh, v rámci EU spolu s ostatními zeměmi světa a my jsme o tom opakovaně hovořili, někteří z nás to opakovali zde ve výboru pro rozvoj, že je důležité podpořit i roli komisaře pro rozvoj. A to v rámci zahraniční politiky EU je důležité, aby tento komisař byl skutečně vidět. A to také patří k vystupování EU ve zbytku světa. Děkuji. La parole est au Ashton. Děkuji a nyní z kabinetu paní Ashtonové pan Paul Christopherson. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost, že mohu pohovořit k vašemu výboru. Na úvod bych vám chtěl poděkovat za veškerou velice významnou práci, kterou jste odvedli, eh, když jste připravovali stanovisko Evropského parlamentu pro hlavní nařízení, to bylo přijato v červenci a já si myslím, že jste si povšimli, že různé pozměvací návrhy, které byly předloženy vaším výborem, se také objevily v tomto zásadním rozhodnutí. Také je dobře známo, že i když eh, Evropský parlament překládal pouze stanovisko, tak eh, jde facto jsme postupovali jako podle postupu spolurozhodování. Stanovisko Evropského parlamentu bylo přijato v červenci a to bylo doslova přijato eh, do konečného rozhodnutí rady, které bylo přijato v červenci. A na základě této skutečnosti je velice významné, co bylo nyní učiněno v oblasti finančních eh, nařízení a také v oblasti služebního řádu. Já si myslím, že to plně zohledňuje to, co bylo dohodnuto v červenci. Nyní bych eh, se rád vrátil k otázce, kterou nenesl pan Kažmárek. Chtěl bych říci, že ve zprávě pana Rabka je vidíme velice dobrý základ. Je to dobrá dohoda mezi jednotlivými institucemi a doufám, že v rámci prvního čtení eh, velice záhy přijmeme tento dokument. Například, eh, co se týče transparentního náboru pracovníků, zde jsme naprosto zajedno, měli bychom mít také eh, zastoupení mužů i žen, o tom jsme se již bavili. Je tady možná menší problém, který se týká náboru data náboru, protože eh, v červenci jsme se dohodli na konkrétním datu a to byl konec roku 2013 a já si myslím, že nyní by bylo velice obtížné eh, navrhnout nějaké jiné datum. Nyní eh, ke dvěma konkrétním otázkám, které se objevují v návrhu tohoto stanoviska. Za prvé, co se týče definice diplomatické služby. Já souhlasím eh, s tím základním návrhem to, co říká pan Kažmárek, že bychom měli mít eh, relativně širokou definici toho, co je diplomatická služba. Ale bohužel, nebo nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale máme určité omezení, které je dáno smlouvou. A tam eh, je to jasně řečeno. A já se obávám, že pokud eh, bychom měli mít eh, skutečně tak širokou definici, tak jak se uvádí v článku 1, tak bychom se dostali do určitého rizika, že bychom protiřečili tomu, co se uvádí ve smlouvě. Snažili jsme se překonat tento problém, protože s tímto problémem jsme se již setkali v oblastech, kde jsme zahájili nábor, kdy jsme měli velkou působnost, velkou volnost, kdy si národní úřady sami mohly definovat, jak vidí a jak sami definují diplomatickou službu. Nyní k druhému pozměňovacímu návrhu, který se týká služebního řádu, především v rámci Evropské služby pro vnější činnost a vychází to z návrhu, který je předložil výbor pro rozvoj. Evropská služba pro vnější činnost. Čili mělo by to spadat pod eh, výbor pro rozvoj, který je, bude zodpovědný pro tuto oblast. V zásadě by se to mělo dělat v Bruselu v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Článek 129 se zabývá otázkou delegací a služební řád, který bude relevantní pro delegace v rámci Evropské služby pro vnější činnost, uvádí, že tyto otázky budou spadat do kompetence komise. Říkám si, zda tento nový dodatek je opravdu nutný v daném textu. To jsou veškeré poznámky. Děkuji. Merci beaucoup. La parole européenne. Děkujeme a nyní poprosíme Evropskou komisi, pan Mimo Gas. Kyseliau Kas zastupuje komisi, já se omlouvám, pokud jsem to vaše jméno nevyslovila správně. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já mohu pouze podpořit zástupce vysokého, vysoké představitelky v tom, co řekl. Ano, i my se domníváme, že pokud jde o genderový genderovou rovnováhu nebo geografickou rovnováhu, takže to je velice důležité v rámci této dohody tak jak to navrhuje i pan Rabka ve své zprávě. Pokud jde o genderovou rovnováhu, rád bychom, rádi bychom řekli, že by to mělo být aplikováno na obě funkční skupiny, to znamená administrátory, ale i asistenty, protože pokud by došlo k nějakému nevhodnému zastoupení v jedné skupině, takže by to mělo být odrazeno. Samozřejmě i v té druhé skupině by to mělo být eh, opraveno. Pokud jde o datum prvního 7. 2013 a posun nebo přiblížení zkrácení tohoto termínu 1,5 roku. To si myslím, že by bylo opravdu velice obtížné, protože potřebujeme získat i národní diplomaty, to je právě stanoveno i v smlouvě o diplomatické službě, to by bylo teda obtížné. Komise se domnívá, že bychom to mohli, toho mohli dosáhnout eh, před 1. Eh, červencem 2013, to znamená v průběhu tří let. Pokud jde o dva pozměňovací návrhy, které navrhuje výbor, definice diplomatické služb, diplomatických služeb nespadají do, pod eh, služební řád, protože služební řád eh, jakožto dokument na základě smlouvy se zabývá vztahem mezi institucemi a zaměstnanci. Instituce by to, co dělá tato instituce, by mělo být definováno jiným dokumentem. My si myslíme, že by to mělo být definováno rozhodnutím rady, která etabluje diplomatickou službu jako takovou. Pokud jde o druhý pozměňovací návrh, souhlasíme do té míry, do které se to dotýká rozhodnutí o etablování diplomatické služby. Ovšem zároveň si myslíme, že by bylo lepší to uvádět v úvodním ustanovení a ne v samotném textu, protože v tomto článku vysvětlujeme, jak fungují obecná pravidla. Například pokud úředník diplomatické služby musí vykonávat nějaké úkoly v rámci komise, tak přijímá instrukce ze strany komise, aniž by jasně hovořil, aniž by se tady jasně hovořilo o těchto úkolech. Ovšem to si myslím, že by mělo být v tomto dokumentu definováno. Děkujeme, pane zpravodaji. Pokud chcete, tak samozřejmě můžete ještě závěrečné slovo. Velice stručně děkuji. Paní předsedkyně, jsem vděčný za veškeré poznámky. Pochopitelně myšlenka která se skrývá za tu definici, je, se týká všech pracovníků, kteří pracují pro Evropskou službu pro vnější činnost. Možná, když se tam uvádí další politiky, tak je to příliš eh, široké, ale bereme v potase pro pracovníky, kteří se zabývají rozvojem, protože Evropská služba pro vnější činnost by měla pokrývat i oblast rozvojové činnosti. Co se týče druhého pozměňovacího návrhu, tak opět záměrem je zajistit, aby komisařka měla, nebo komisař měl určitý vliv na práci pracovníků Evropské služby pro vnější činnost, abychom zajistili spolupráci mezi delegacemi a komisí, protože musí pracovat ruku v ruce na financování, na programování jednotlivých nástrojů a myslím si, že komise tady prostě musí sehrávat určitou úlohu. Děkuji mnohokrát. Ráda bych vás chtěla informovat, že termín na předkládání pozměvacích návrhů je do 3. září v poledne a e, budeme hlasovat o tomto návrhu na příštím zasedání našeho výboru, což bude 4. a 5. října. Nyní se dostáváme a nyní se dostáváme ke změně nařízení Evropského parlamentu 1905-2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Před parlamentními prázdninami došlo k první neformální výměně názorů na základě této, tohoto návrhu komise, pokud jde o změnu tohoto finančního nástroje určeného pro rozvoj. Šlo o nový program, který by znamenal určité doprovodná, doprovodná opatření v sektoru banánů, především pro země AKT, producenty banánů a to především poté, co došlo ke snížení preferenčních sazeb pro tyto země. Chtěli bychom tímto nástrojem vytvořit um, fond 190 milionů eur pro čtyři roky pro 10 zemí AKT, které byly nejvíce postiženy dohodou, kterou přijalo VT, kterou přijala Mezinárodní obchodní organizace v tomto ohledu. Naším zpravodajem pro tuto oblast je pan Gerens. Pan Gerens, jak vidíte, opravdu nezahálel o letní dovolené, protože máte před sebou návrh této zprávy a proto mu rovnou dávám slovo, aby nám prezentoval tuto zprávu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Já si myslím, že ten základ nám zůstal stejný, to znamená, je to základ této zprávy, která to, co nás především zajímá, náš výbor pro rozvoj je, abychom byli koherentní, pokud jde o hlavní záležitosti v oblasti rozvoje pomoci, to znamená boj proti chudobě především. To je náš cíl a právě ve světle tohoto cíle jsem analyzoval na základě vaší podpory návrhy, které, se kterými přišla komise, návrhy, které se snaží jaksi vyrovnat nebo eh, v podstatě jak si hm, zmírnit ten dopad těchto zemí produkujících banány, především zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří. Je zde deset zemí, které byly nejvíce postiženy touto novou dohodou. No a nyní jsem v podstatě předložil několik těchto pozměňovacích návrhů, které máte k dispozici a který nyní máte před sebou. Samozřejmě, že hovoříme i o rozvojovém kole z toho, to je první záležitost. Samozřejmě, že toto kolo se snaží zlepšit podmínky v oblasti rozvojové pomoci, na to nesmíme zapomínat. Dále je to druhý pozměňovací návrh, který podpořila i studie, kterou jsme vypracovali a která se dotýká harmonogramu v oblasti režimu banánu, a vidíme, že producenti banánů v podstatě mají nejmenší příjmy z této oblasti. Když se podíváme v podstatě na celou tu síť nebo ten řetězec až k finálnímu spotřebiteli. Další pozměňovací návrhy se v podstatě dotýkají nebo je na ně nahlíženo z podobného hlediska. Já samozřejmě netrpělivě budu čekat i na vaše další návrhy členů našeho výboru a samozřejmě i výboru, příslušného výboru, který připravuje tento dokument. Ale je to další pozměňovací návrh, který bych řekl je takovým základem mého dokumentu. Je ten, který se dotýká článku 17. Já, jestli dovolíte, tak bych se tomu věnoval postupně. Jde o strategie víceletého charakteru pro, pro pomoc této oblasti režimu banánu. Samozřejmě, že hlavním cílem v této oblasti pro náš výbor je boj proti chudobě. Tento boj proti chudobě samozřejmě se samozřejmě dotýká konkrétní reality v každé zemi. To znamená, že musíme mít eh, měřitelné cíle, měřitelné cíle pro každou zemi. Zároveň musíme být schopni hodnotit eh, mm, neustále výsledky. To znamená, pokud jde o naše stanovisko, měli bychom tato, toto hodnocení by mělo být neustále součástí tohoto rozvojového projektu. To znamená, že bychom měli mít toto hodnocení, měli bychom zde mít jasné podmínky, na základě kterých dojde k hodnocení a v podstatě vlastně od samotného začátku celého cyklu bychom měli mít tyto podmínky k dispozici, měli bychom si být, měli by být jasné. Právě proto jsem předložil tento pozměňovací návrh. Zde žádám o to, a myslím, že paní Gres se o tom zmínila, ten dopad pesticidů například, nejenom na samotné to ovoce, ale zároveň i na, na uh, lidi, kteří pracují v této oblasti. To znamená určitý dopad v této oblasti, určité, určitá opatření, pokud jde o ochranu těchto pracovníků. Uh, pokud chceme, aby jsme byli koherentní v našem postupu, tak musíme zahrnout i tento, tento aspekt do celé záležitosti, protože se jedná o environmentální záležitost a zároveň ochranu zdraví producentů. A malé B v tomto ohledu, o tom už jsem se hovořil, potřebujeme opravdu mít k dispozici nezávislé hodnocení všech opatření, které jsou k dispozici, které uplatňujeme. Musíme vědět přesně, co budeme hodnotit, to znamená přesně, co bude hodnoceno v rámci této dohody a zároveň tu se budeme mít ukazatele, které budeme využívat pro hodnocení jednotlivých podmínek, tak abychom opravdu věděli, jakým způsobem bude probíhat rozpočtová pomoc a různé modality finanční pomoci. A dále C. Dotýká se to v podstatě diskuze diskuze v oblasti, které, které se zabývají různými oblastmi pomoci. Jsou zde země, které může, můžeme financovat jednak v rámci rozpočtové pomoci, to je jedna možnost. Ovšem zde musíme rovněž si být vědomi jednotlivých rozhodnutí. Buď to může být prostřednictvím rozpočtové pomoci jednotlivým zemím, ovšem ty finanční prostředky, které využíváme v tomto ohledu, pokud jde o kompenzaci, eh, negativního dopadu eh, změny obchodní dohody, chcem, musíme zajistit, aby tyto finanční prostředky opravdu směřovaly k těm, kteří byli postiženi. To znamená, že pokud tyto finanční prostředky už cirkulují nějakým způsobem v této zemi, v té konkrétní zemi, která přijímá tyto prostředky, tak musíme být opravdu schopni hodnotit dopad, protože pokud příjemcem není ten, který opravdu byl nejvíce postižen změnou eh, této dohody, tak si myslím, že jsme neodvedli dobrý, dobrý, dobrou práci. D. Samozřejmě, že potřebujeme i výsledky této reformy v oblasti celého sektoru banánů mít k dispozici. Jak víme, dojde v některých případech k určité restrukturalizaci, v některých zemích, ovšem v jiných zemích to nebude restrukturalizační proces, ovšem budeme se snažit o to, aby celý tento sektor byl profitabilnější a pokud to ne, toho nemůžeme dosáhnout, musí, do, musíme přistoupit k restrukturalizaci nebo se podívat na jiné možnosti na základě prostředků dobře, kvalitně vynaložených právě do tohoto sektoru banánů. Restrukturalizace nebyla členy našeho výboru spochybněna, je řekl bych, součásti logiky, kterou jsme vedli, kterou jsme sledovali. Dále Eh, samozřejmě, že musíme mít určitý přehled o tom, jak budou vypadat výdaje pro jednotlivé země. Komise, jak víme, vyjednává s každou eh, zemí s příjemcem tyto podmínky. Proto si myslím, že Evropský parlament by měl mít k dispozici i data, která se dotýkají termíny jednotlivý eh, této reformy, především teda reformy, která bude výsledkem této dohody. To znamená, že musíme mít určitý přehled o výdajích pro každou tuto zemi. Ano, ale jsou to standardy Mezinárodní organizace práce, to je rovněž důležité, tak abychom zajistili zdraví a bezpečnost při práci, to znamená pomáhat v této oblasti, mít k dispozici nezávislé, nezávislé hodnocení ex ante a i různá opatření ad hoc pokud je to potřebné. Mezinárodní organizace práce samozřejmě, že podporuje ty nejohroženější, nejchudší a právě z tohoto hlediska je důležité, abychom tento pozměňovací návrh zavedli do tohoto dokumentu, to znamená pozměňovací návrh, kterého cílem je zajistit to, aby ty hlavní směry opravdu byly zajištěny, to znamená standardy, které má Mezinárodní organizace práce, aby to nebylo, nezůstalo pouze na papíře. Čili toto je takové gro. Je to naše první diskuze, já nehovořím o všech eh, aspektech. Některá, mm, některé ty aspekty už byly zohledněny v našich jiných rozhodnutích. Samozřejmě, že tuto zprávu můžeme využít i k tomu, že můžeme realizovat, že v podstatě ty zdroje, které využíváme pro rozvojovou pomoc, že zde je určitý problém. Tento problém signalizují především nevládní organizace, protože především DPH, kterou se musí, které platí právě v těchto zemích jihu, že v podstatě Nechceme, aby to mělo nějaký dopad na financování rozpočtové pomoci ze strany EU. Myslím si, že tuto zprávu bychom měli využít především proto, proto abychom odstranili tento nespravedlivý postup, protože nevládní organizace mají mm, před sebou veliké cíle. Jednak, že samozřejmě se snaží sbírat všechny to finanční prostředky, aby mohli plnit své cíle protože ta, tato daň je pro ně vlastně výdaj, i když um, si myslím, že z ohledu eh, nebo z komunitárního hlediska tomu tak není. Právě proto bych rád požádal náš výbor i komisi, Evropskou komisi, aby podpořili tu, tento požadavek nevládních organizací. A tím bych ukončil přehled těchto mých několika poznámek. Děkujeme. A nyní dávám slovo dalším členům našeho výboru. Paní Gres, máte slovo. Ano, já bych eh, osobně ráda poděkovala panu Gerensovi za to, jak tvrdě pracoval o letní přestávce i a tuto, tuto zprávu, kterou nám předložil na konci července. Rád by, ráda bych mu poděkovala za to, že naslouchal našim požadavkům zelených, především pokud jde o ochranu životního prostředí, ale zároveň i ty požadavky, které se dotýkají ochrany zdraví, pracovních podmínek lidí, kteří pracují v této oblasti a jsou vystaveni především obrovskému množství pesticidů. Zároveň si myslím, že bychom neměli slevy z některých požadavků a být opatrní především pokud jde o intenzivní zemědělství v této oblasti banánů, bez jakékoliv diversifikace, e, jsou zde samozřejmě některé záležitosti, například jako je snižování kvality půdy a jiné environmentální záležitosti, na které nesmíme zapomínat. Další záležitost mm, ve které si nejsem tak celá jistá, to řeknu rovnou. Údajně Ghana, pobřeží slonoviny, Kamerun, Mm, rovněž zkoumali tento program MAB a bylo nám řečeno, že v podstatě, mm, že jsou to země, které bohužel by nemohly těžit z těchto z těchto nových podmínek, to je pouze dotaz, tam ještě mm, neznám všechny informace. Pokud jde o záležitosti zdrav, mm, ochrany zdraví, pesticidy, environmentální záležitosti, to jsem velice ráda, že byly přijaty tyto záležitosti, ovšem nesmíme zapomínat na, jedny, na jednotlivé modely zemědělské, které se dotýkají samotné produkce a pěstování banánů. Děkujeme. Další kolega, pan Pongár. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych rovněž poděkoval panu Gerencovi za skvělou práci. Je to opravdu komplexní záležitost. Vidíme zde veliké výzvy pro země AKT, především producenty banánů. Vidíme, že Evropská unie je hlavním importérem a konsumentem banánů a samozřejmě, že máme privilegované vztahy s těmito zeměmi AKT. Pokud jde o zprávu pana Gerensa, je důležité, abychom zdůraznili některé záležitosti. První je nezbytné, abychom přišli s určitou dlouhodobější strategii, To znamená, protože nejenom takové krátkodobé reakce, které by pro tyto země AKT byly předloženy, to není dostatečné. Komise hovoří o určitém, určitém nařízení, určitých opatření, které jsou ovšem pouze dočasného charakteru, maximálně 4 let, to znamená pouze do roku 2013. Proto bychom to měli změnit a vzít v potaz i dopady bilaterálních dohod, které jsme uzavřeli my Evropská unie. Mm, víme, že dochází k zredukování těchto sazeb, dokonce většího zredukování, než o tom hovoří dohody z Ženevy, některé dohody s Latinskou Amerikou, s největšími producenty banánů na světě. Zároveň si myslím, že je důležité, abychom upřesnili některé záležitosti, které se dotýkají kritérií poskytování pomoci, protože pomoc, kterou poskytuje Evropská unie, musí být založena na konkrétních jasných kritériích, pertinentních kritériích, tak, aby tato pomoc byla transparentního charakteru sektoru, a abychom zavedli určité zvážení všech indikátorů, o kterých hovoří Evropská komise, tak abychom mohli stanovit částky, které budeme poskytovat v rámci pomoci. Toto je nesmírně důležité, bylo to mm, mm, podpořeno i v OND 23. Eh, června 2010. Byli tam zastupitelé Kamerunu, eh, Gabonu a pobřeží Slonoviny. To jsou hlavní země, které produkují banány v Africe jak již bylo řečeno, integrace a kooperace na regionální úrovni v rámci AKT zemí. To musíme podpořit a zároveň jsou to doprovodná opatření v sektoru produkce banánů, především v nejzdálenějších teritoriích a v, zároveň i v Karibiku, to znamená v zámořských teritoriích. To je z mé strany vše, paní předsedkyně. Děkuji. Ještě zde máme jednoho kolegu pan Tyrolien by se chtěl vyjádřit, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych poděkoval zpravodaji za dobrou práci, která nám opravdu umožnila mít k dispozici kvalitní text. Ovšem dovolte, abych se věnoval dvěma bodům, které považuji za důležité a které by mohly zlepšit obsah návrhu této zprávy. První záležitost se dotýká modality financování tohoto nástroje pomoci. Eh, máme zde z roku 92 94 možné eh, určité nástroje, které umožnily efektivní financování to znamená především, to byla pomoc v oblasti příjmu mm, z roku 94, to bylo dobré, a v roce 98 to byl návrh eh, asistence a pomoci těmto zemím. Došlo k snížení konkurenceschopnosti těchto zemí, jak víme, to znamená zemí AKT po dohodě VTO a proto bychom se měli snažit určitou flexibilitu o pomoc eh, producentů banánů, mm, nejde eh, komise ovšem hovoří, hovoří pouze o některých oblastech, které podle mého názoru by měly být ještě rozšířeny. Další záležitost, kterou považuji za důležité, a pan Pungal už o tom rovněž krátce hovořil, je přerozdělování finančních prostředků mezi těmito deseti zeměmi, kterým poskytneme finanční pomoc. Myslím si, že toto přerozdělování není transparentní. Pokud budeme dodržovat ty tři hlavní kritéria, o kterých hovoří komise. Myslím si, že bychom opravdu měli zvážit všechny ty prvky, měli bychom mít k dispozici určité odhady jednotlivých obálek finančních, které poskytneme jednotlivým zemím, protože africké země fi- finalizují své národní strategické plány, desetileté plány. Ovšem to, co navrhuje komise, v podstatě neumožňuje, abychom vytvořili tyto desetileté strategie. Proto jsou dva body, o kterých jsem chtěl hovořit a na základě toho předložím i pozměňovací návrhy k této zprávě. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi. Pan Vin Oldhoff zastupuje komisi. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, poděkovat, eh, že jste nás pozvali tak významnému tématu. Chceme poděkovat panu zpravodaji, eh, že i během prázdnin tak usilovně pracoval a měl bych poukázat na to, že interní proces komise je trošku také ovlivněn tím, že jsme měli dovolenou, takže mám takové předběžné poznámky. Má reakce se týká osmi bodů v této zprávě i ve vysvětlujícím prohlášení jsem ocenil veškeré aspekty komise, které pan zpravodaj podporuje. A v tomto smyslu tedy souhlasíme s řadou těchto bodů, ale za druhé jsme si povšimli toho, že tato eh, zpráva obsahuje 14 pozměňovacích návrhů a tyto návrhy se týkají tzv. Eh, aktů v přenesené pravomoci. Chceme se zaměřit na střednědobou revizi finančních nástrojů a to znamená, že bez ohledu na to, že komise nezdílí názory eh, parlamentu, co je strategických dokumentů jako delegovaných aktů, Tyto pozměvací návrhy v rámci BAM nám tedy nepřijdou důležité. Navíc diskuse, která se týká povahy strategických dokumentů a programování, dále použití je článku 190 nebo 191 smlouvy, která se týká fungování Evropské unie, to je horizontální otázka, která jde nad rámec BAM kterou bychom chtěli pozměnit. Nicméně diskuse probíhá na dalších úrovních, to znamená, že chceme zajistit kompromis pro finanční nástroj, ten nemůžeme v tuto chvíli najít v eh, případě nového nařízení komitologie. Tento horizontální přístup by měl být respektován. Tím pádem obhajujeme to, aby tato horizontální nebyla vedena v rámci této diskuse o banánech, čili podle našeho stanoviska to není na místě. Dále pozměvací návrhy, které se týkají přímo B a M, to znamená jed, pozměvací návrhy 1 až 6 a dále 8 až 10. Tím se dostávám ke třetímu eh, bodu. Víme, že pan zpravodaj chce především snižovat chudobu v rámci BAM. Chceme zlepšit eh, kvalitu života eh, lidí v AKT, také v zemích, kde pěstují banány, což je velice důležité z hlediska nástroje rozvojové pomoci. A bereme tedy v potaz jeden pozměňovací návrh, který vychází článku 12, eh, kdy říkáme, že v rámci spolupráce bychom měli vymítit Eh, chudobu a měli bychom zajistit eh, trvalé udržitelný rozvoj. Což zcela jistě se týká také malých eh, farem pracovníků, kteří pěstují banány. Chceme, aby měli náležité příjmy, aby to bylo spravedlivé. Čili to je velice důležité v celé řadě zemí. Musíme to řešit také v kontextu ehm, programů podpory pěstování banánů. Za čtvrté, co se týče konkrétních pozměňovacích návrhů, tak nám přijde velice konstruktivní. Celá řada návrhů je nesmírně cených. Nicméně, co se týče právního textu, eh, měli bychom mít jasný, koherentní jazyk eh, s tím, co uvádíme v pozměňovacích návrzích. A myslíme si, že bych z tohoto hlediska celá řada pozměňovacích návrhů mohla být zlepšena. Některé pozměňovací návrhy už jsou uvedeny v původním textu, nebo některé termíny nejsou přesně používány. Velice rádi budeme spolupracovat s týmem pana zpravodaje a poskytneme veškeré informace, které se týkají této problematiky. Za páté, v pozměňovacím návrhu číslo 4 je odkaz na skutečnost, že komise musí provádět eh, hodnocení dopadu v oblasti BAM. Komise opravdu neprovedla danou analýzu je to dáno dlouhodobou spolupráci v oblasti BAM, kde také má být provedena určitá, určitá hodnocení, čili měli bychom buď hovořit o tomto hodnocení, anebo možná tento pozměňovací návrh by měl být stažen. Za šesté, co se týče rozdělení fondů BAM mezi jednotlivé země, pan Pravodaj ve svém návrhu číslo 9 uvádí, že bychom měli používat data za poslední tři roky. Chtěli bychom zúraznit, že když se omezíme na informace za poslední tři následné roky, tak bychom mohli dát určitou váhu abnormálním rokům. Například, když se podíváme na Jamajku, která byla zasažena hurikánem roku 2008 a došlo ke snížení vývozu banánů na nulu. Měli bychom hodnotit země spravedlivým způsobem, neměli bychom um, diskvalifikovat země, které byly zasaženy nějakou katastrofou. Dále pozměňovací návrh číslo 10. Pan zpravodaj sám řekl, že to je skutečné jádro, je to nejdůležitější pozměňovací návrh musíme mít určitý seznam nástrojů, které budou eh, v podporných strategiích. V tomto kontextu je na místě si připomenout, že návrh BAM poukazuje na strategie, které mohou být eh, tří typů a záleží na situaci v dané zemi. Jednak bychom měli zvýšit konkurenceschopnost, za druhé posílit diversifikaci a za třetí řešit eh, širší kontext přizpůsobení. Ne všechny prvky můžeme aplikovat v daných situacích, čili nám nepřijde na místě, abychom stanovili tyto prvky za povinné za každých okolností. Nyní pozměňovací návrh číslo 10, který se týká eh, hodnocení ex ante. Podle našeho názoru by to bylo velice neobvyklé při přípravě strategického dokumentu a je to také otázka kompetence komise a další, kteří se zapojí do postupu revize, protože musíme vytvořit eh, skutečně kvalitní strategie. Navíc eh, by to mohlo vést k určitým spožděním při implementaci programu. A tím se dostávám ke konečnému osmému bodu. Jak víte, první snížení tarifu banánů bylo zavedeno s retroaktivním účinkem a to 15. prosince lenského roku. To znamená, že eh, výrobci nebo producenti banánů museli změnit eh, způsob obchodu, museli také snížit eh, dané tarify a nová pomoc reformě v oblasti BAM je velice naléhavá, musí být uplatněna co možná nejdříve. To znamená, že všechny strany se musí aktivně zapojit, aby bylo dosaženo včasné dohody. V tomto kontextu se těším, že se nám podaří dosáhnout dohody s vaším výborem a především s panem zpravodajem během následujících týdnů. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní dávám slovo a belgickému předsednictví, které zastupuje pan Guy Reje. Prosím, pokud chcete hovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Rada je v kontaktu jak s Evropským parlamentem, tak s komisí. Probíhají první diskuse v rámci naší pracovní skupiny. V tuto chvíli vám nemohu poskytnout ještě konkrétní informace, čili dnes jsem se vlastně seznámil s toto zprávou a vlastně se připravujeme na další diskusi, která bude probíhat v rámci tohoto fóra. Děkuji. Pan Gerence má slovo na závěr, prosím. Děkuji za slovo. Ano, kolegyně chce, abychom byli opravdu bdělí, to je samozřejmě velice důležité, samozřejmě, že i proto jsem vzal v potaz její návrhy. Ovšem samozřejmě zůstávám otevřený dalším návrhům, budete mít možnost všichni ještě vylepšit můj text. Další záležitosti, mm, ty v podstatě nešly proti mým návrhům, podpořili to, o čem jsem se zmínil v mém návrhu. Pokud jde o dlouhodobější strategii, eh, kolega po levé eh, ruce se o tom zmínil, omlouvám se, že si nepamatuji vaše jméno. Samozřejmě, že zde je určitý problém. A rovněž se o tom no, zmínil i předřečník, protože chceme vytvořit tento nástroj rozvojové pomoci, A v podstatě tě bude ukončen v roce 2013, protože zde máme určitou logiku, programování a tak dále, která nám tak velí všem to, to tady nejde o otázky boje proti chudobě, ale spíše o určitou koherenci časového harmonogramu, tak abychom jednotlivé instituce, evropské instituce sladili a abychom měli i prostředky pro programování finančních prostředků, které potřebujeme v rámci Evropské Unie z dlouhodobějšího hlediska. Hmm, to znamená, pokud jde o ten rok 2013, zda, mm, teda to je konec, moje odpověď zní ne. Samozřejmě, že musíme hovořit o tom, co bude po roce 2013, protože mm, my chceme, aby samozřejmě eh, rozvoj a rozvojová pomoc byla efektivní, účinná, dlouhodobá. To znamená, že dlouhodobost této pomoci to je jedno z kritérií, přesně tak, jak o tom hovoří OECD v rámci hodnocení projektu, programu, politik, rozvojové pomoci, čili ano, musíme právě, abychom teda byli koherentní i v rámci našich úvah, našich postupů, musíme samozřejmě zvažovat i rozvoj po roku 2013 a právě proto požadujeme to, aby jsme měli k dispozici tato hodnocení ex ante, to je důležité a zároveň abychom měli k dispozici a posteriori tu, um, to hodnocení, tak abychom opravdu zdůraznili um, nedostatky nebo to, kde ten systém nefunguje právě z tohoto tohoto důvodu, ne proto, že chceme nějak spochybňovat kompetence Evropské komise, to samozřejmě ne, nechceme spochybňovat kompetence de, mm, generálního ředitelství pro rozvoj v žádném případě. Já jsem opravdu mm, se snažil opravdu sledovat, podporovat všechny mm, postupy komise a zároveň jejich služeb a ostatních Um, aktérů, protože v podstatě mm, my, naše, náš výbor a Evropská komise, my samozřejmě se musíme snažit spojit naše úsilí v boji proti mm, oponentům, protože je velice důležité, abychom opravdu zdůraznili, zdůraznili všechny tyto, toto naše úsilí, abychom aby Evropská unie opravdu mohla být institucionálním partnerem v této oblasti důležitým partnerem a právě proto si myslím, že bychom v každém případě měli vždy spojit naše síly. Pokud je o další záležitost, integrovat producenské země, země, které produkují banány, do rozvoje v širším smyslu, ale i regionálním smyslu, to je bez debaty, musí na to poukázat samozřejmě i ta jednotlivá hodnocení. Pan Tyrolien se ptal na flexibilitu. Já nevím, zda jsem, možná jsem nedával pozor, ale nepochopil jsem mm, ten váš dotaz. Pokud by paní předsedající vám umožnila to zopakovat, poprosil bych vás, abyste mi ho ještě jednou řekl. my máme pocit, že v tomto konkrétním bodě, když mluvíme o těch nařízeních z roku 94-98, myslím si, že v, pokud jde o tyto finanční nástroje, že v podstatě tam byla jedna záležitost, která se týkala příjmu to bylo z 94. roku to nařízení a pokud je o 98, to nařízení z roku 98, tam byly určitě preferenční záležitosti, na základě kterých jsme financovali investiční programy, čili to, co si přejeme, je, abychom spíše zdůraznili financování těch eh, příjmů producentů a ne investiční programy. To znamená najít určitou flexibilitu, určitou pružnost, tak abychom mohli jednak podporovat ty příjmy a alespoň teda na stejné úrovni podporovat příjmy producentů, mm, tak jak podporujeme i ty programy. Ano, já, já říká pan zpravodaj, rovněž chci, aby se komise tomu věnovala, to znamená ta flexibilita, ta pružnost, tak jak to vysvětlil pan Tyrolien, já si myslím, že bychom opravdu to měli využívat stejným způsobem jako v minulosti. Je důležité, pokud jde o ty příjmy. My jsme to dělali přím, tou nepřímým způsobem, tím, že jsme pomáhali v rámci jednání v celém tom režimu banánů, tak aby všichni aktéři mm, aby v podstatě jsme zajistili to, že producenti opravdu získávají větší část všech těch příjmů, která pramení z tohoto režimu banánů protože na základě studie, kterou jsme prezentovali, tak je to mnohem níž, to znamená ty finanční příjmy, které získávají producenti, je menší než 2, 2% celkové ceny, kterou platí spotřebitel. My skutečně si myslíme, že to je nedostatečná částka a právě v celé, tom, tomto řetězci si myslím, že bychom měli zajistit to, aby opravdu producenti banánů získali větší příjmy z, z tohoto řetězce. Uh, Eh, samozřejmě, pokud budete mít, eh, pokud předložíte nějaký pozměňovací návrh, jsem otevřen tomuto postupu, nebo eh, kdyby komise chtěla ještě něco navrhnout, tak samozřejmě velice rád. Pokud jde o přerozdělování finančních prostředků, mm, nemám nějaké konkrétnější návrhy. To je nesmírně obtížné, je zde mnoho kritérií, které hrají svou roli v tomto ohledu, čili nesmíme zapomínat na to, že možná, kdybychom, ano, já vím, že, že komise asi nechce odhalit všechny karty předem, ovšem mm, zde si nemůžeme hrát na schovávanou. Měli bychom se opravdu snažit ehm, aby komise pokročila, co možná nejrychleji v rámci celého tohoto dosí, aby nás informoval o všech možnostech, které zde existují na základě kritérií, které by komise Eh, zakomponujete do tohoto dokumentu, to znamená, pokud jde o mm, rozvojovou pomoc těmto zemím produkujícím eh, banány. Ano, čili tak, aby opravdu zde byla transparence, tak jak už se o tom zmínil i kolega v tomto konkrétním bodě. Komise se rovněž vyjádřila, hovořila o mm, určitých eh, odklonech Um, proti našemu stanovisku, když řekněme, my se snažíme do velké míry nějak sladit um, ty naše hlavní směry. Není důležité to, kdo se, kdo se připojí, ke kterému směru je důležité, abychom opravdu společným úsilím se snažili v této věci pokročit. Samozřejmě, že to musíme ještě upřesnit všechno, právě proto jsme přišli s konkrétními návrhy v tomto ohledu. Pokud jde o hodnocení, ještě jednou opakuji to, co jsem řekl. Musí to být nezávislé hodnocení. To, a to ovšem neznamená nějakou nedůvěru vůči tomu, kdo hodnotí, koho hodnotíme. Já osobně jsem rovněž byl podroben mnoha hodnocení v mém životě a myslím si, že je mnohem lepší, aby toto hodnocení probíhalo nezávislým způsobem, protože poté si budeme jistější, jistější v těch dalších krocích v rámci naší pomoci nebo mm, to, co budeme podporovat. Myslím si, že to je důležitější, abychom měli takový kritický pohled na jednotlivé kroky. Ty tři roky, o kterých jste se zmínili, ano, to podporuji, ten příklad Jamajky, o kterém jste se zmínil, to si myslím, že je opravdu velice vhodný příklad, čili založit tyto finanční prostředky v rámci 190 milionů, které budeme mít k dispozici pouze mm, na základě posledních třech zemí eh, eh, Rosích, To samozřejmě to mm, například v těch zemích, kde přírodní katastrofy zničily téměř celou úrodu. To je jasné, ovšem toto období by mělo být eh, rozsáhlejší. Já jsem hovořil o posledních třech letech právě proto, Samozřejmě, že je zde, panuje zde i jiný názor, to znamená prodloužit toto období, protože některé země už pře, přerušily částečně nebo celkově úplně um, produkci banánu. To znamená, že v podstatě na ně už není ten vyvíjen ten negativní dopad stávající um, dohody VTO. To znamená, že nemusíme nic kompenzovat. Pokud jde o komitologii, ty dalekované akty, ano, já podporuji linii Evropského parlamentu v tomto ohledu. Nechci se od tohoto bodu v žádném případě odklonit a řeknu to opravdu velice jasně a otevřeně. Eh, my samozřejmě chceme zdůrazňovat tento náš bod, protože vy nás potřebujete, abyste mohli schválit to, co potřebujete. Vy potřebujete, aby parlamentní pilíř byl opravdu solidní, čili v tom případě budete mít takového kvalitního partnera, kterého potřebujete a který je schopen vás podpořit v boji proti chudobě. A myslím si, že všechny diskuze, které bychom věnovali delegovaným aktům, by měly právě uh, vyplývat z našeho rozhodnutí pomoci vám rozhodným způsobem ve vašem postupu. To znamená rozhodným způsobem, to zdůrazňuji. A pokud zdůrazňuji právě to, co jsem řekl, v podstatě já už jsem hovořil o určité komplicitě v rámci našich úkolů protože to nejde o nějaký dárek, pokud jde o konzultační proces, jde o to, aby jsme posílili tento náš pilíř, pilíř v rámci jednotlivých institucí Evropské unie a to si myslím, že jasněji už říci nemohu. Čili to si myslím, že je vše, ke všem těm poznámkám, které se padly, jsem otevřen a připraven společně s se spolupracovníky, kteří mi pomáhali vytvořit celý tento projekt. Jsme připraveni přijmout vaše návrhy našich kolegů, jakož i Evropské komise a doufám, že se nám povede dokončit naši práci co možná nejrychleji pokud jde o ty další záležitosti, ty horizontální věci. Na straně Evropského parlamentu už mm, jsem řekla všech co mělo být řečeno a rád bych poděkoval za váš zájem i za pozornost, kterou jste věnovali této diskuzi. Merci beaucoup. Děkuji. Mnohokrát chtěla bych vám ještě připomenout termíny na předkládání pozměvacích návrhů. Je to 15. září do 6 hodin. Hlasování v komisi se bude konat na příštím zasedání našeho výboru, což bude 4. a 5. října. Nyní se dostáváme k hlasování, eh, které jsme naplánovali na tři čtvrtě na pět a ještě předtím budeme hovořit o demokratické kontrole. K tomuto bodu, pardon, se naopak vrátíme až po hlasování. Takže bych vás ráda požádala, abyste si připravili své hlasovací kartičky. A budeme hlasovat o změně nařízení. Je to 1605 lomeno 2002 je to změna nařízení Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrném rozpočtu Evropského společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost. Máme zde článek 1, bod 7a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Nyní druhý pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Stanovisko je přijato tak, jak bylo pozměněno. Ano, musíme ještě o tom hlasovat. Omlouvám se, čili budeme hlasovat o tomto stanovisku tak, jak bylo pozměněno. Čili kdo je pro stanovisko, kdo proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Euh, la position du Parlement sur le projet du budget tel... Nyní postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ze změním pozměnem radou. Co se týče rozpočtu, budeme hlasovat blokově o ve čtyřech blocích. Ten první blok se týká pozměňovacích návrhů, dohromady je jich tam pět. Budeme hlasovat elektronickou cestou a zahajuji hlasování. Čili ještě jednou zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o druhém bloku. Máme dva pozměňovací návrhy, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Třetí je blok, třetí, tři pozměňovací návrhy, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Následně se dostáváme ke čtvrtému bloku. Máme čtyři pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Návrh 5407, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 5415 odpadá a je nahrazen ústním pozměňovacím návrhem, což je návrh 5432. Zahoji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 54.00. Zahoji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 54.01. Zahoji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 5402. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 5406. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 5419. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, Končím hlasování. Přijato. Návrh 5420. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 5421. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54.22. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 54. 33. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 54-24. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 54-25. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 54-26. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 54.27. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 54, 28, zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 54.29. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 54.30. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Takže to bylo vše. Takže pro rozpočet eh, to bylo vše a všechny pozměňovací návrhy, kromě jednoho, byly jednomyslně přijaty. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Veroniky de Kaiser.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 Donc nous allons voter sur le rapport de Madame Véronique de Kaiser. Donc amendement. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 10. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 13. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 14. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 15. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 17, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 18. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 19. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 20. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. A 21. Jedna dvacítka odpadá, čili hlasujeme o 23. Končím hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 25. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 26. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 27. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 28. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 29 je ústní pozměňovací návrh paní Toji, která by ji rada představila. Euh, ano. Já bych přijala tento ústní návrh k návrhu 29 od paní Toji. Bude to znít následujícím způsobem. Zdůrazňujeme důležitou roli, kterou hraje zlepšení zdravotních podmínek a zároveň podpory v této oblasti um, aktéry nestátního charakteru, včetně náboženských organizací, uh, v, především s cílem, cílem uh, to znamená organizací, neziskových organizací, to znamená včetně těchto organizací. Dobře, čili hlasujeme. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 30, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 31. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 32. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Takže 33, tady je žádost o oddělené hlasování. Prosím, paní Kaiser, chcete k tomu něco říci? Ne. Čili oddělené hlasování. Hlasujeme o první části tohoto pozměňovacího návrhu zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o druhé části. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 35. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 36. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 37. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 38, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 39, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 40, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 41. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 42. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 43. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 44. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 45. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 46. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 47. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 48. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 51. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Návrh 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 54. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 55. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 56. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 57. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 58. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 61. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto, 63. Zahojí hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto, 64. Zahojí hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto, 65. Hlasujeme, končím hlasování. Přijato 66. zahojí hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 67. zahojí hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat eh, o bodech odůvodnění. Je možné, abychom eh, o nich hlasovali en bloc? Ne, čili ne. Budeme hlasovat o bodě, čili až po sedmičce. Dobře, takže až do sedmého bodu. Je to trošku komplikované, čili čtyřka. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Trojka. Hlasujeme nyní, končím hlasování. Přijato. Nyní unblock můžeme, ten zbytek, výborně. Takže hlasujeme unblock od pětky po devítku, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o posledních bodech, to znamená 25, která se dotýkala při, e, návrhu 1. Hlasujeme nyní, končím hlasování. Přijato. Dvojka. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o textu v pozměněné formě. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Děkuji zpravodajce. Bonjour. A nyní budeme hlasovat o usnesení Evropského parlamentu o konferenci v Cancúnu. Máme zde pozměňovací návrhy, začínáme šestkou, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, Končím hlasování. Přijato. Sedmička. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Osmička. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Devítka. Pan Gerel. Já jsem pouze chtěl říci, že ve španělské verzi tohoto pozměňovacího návrhu poslední řádek zní takto. Když tam zahrneme rozvojové záležitosti, to znamená do politik rozvojové pomoci. Já si myslím, že by tam nemělo být rozvojové záležitosti, ale environmentální záležitosti, které budeme integrovat do těchto rozvojových politik. To je pouze chyba v, ve španělské verzi. Děkuji. Vezmeme tuto poznámku v potaz a nyní devítka. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Desítka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dvanáctka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Třináctka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Aha, nefunguje nám to. Takže ještě jednou. Ještě jednou. Zahaj hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Čtrnáctka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Patnáctka. Zahajuji hlasování. Omlouvám se. U patnáctky budeme hlasovat po částech. První část. První část zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 16. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 19. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení. Dvojka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Trojka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Šterka. Zaháju hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pětka. Hlasujeme po částech. První část. Zahájuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Nefunguje to? Takže ještě jednou, doufám, že to bude fungovat, čili ještě jednou, u pětky hlasujeme o první části, hlasujeme nyní. Funguje to? Nemáme zde technika? Čili váš hlas pouze jednoduše přečteme. Ano, nebo můžete využít jiného zařízení. Funguje to? Dobře. Končím hlasování. Přijato. A nyní druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní to bude poslední bod k pozměňovacímu návrhu 1. Zahaju hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme o celém textu v pozměněné formě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. A tím jsme dokončili elektronické hlasování. Tím se dostáváme zpátky k bodu číslo 10. To byl bod těsně před naším hlasováním, který jsme už bohužel nestihli. To znamená, ještě jednou, je to bod číslo 10 našeho dnešního programu Demokratická kontrola plánování podle právních předpisů pro rozvoj. A nyní nás čeká následující úkol. Měli bychom se věnovat této demokratické kontrole dokumentů, které se zabývají plánováním, to znamená, jsou to dokumenty přeskumu v poločase a zároveň indikativní národní a regionální programy pro Brazílii, Mercosur a Anské společenství. Nyní dávám slovo panu Gerensovi, který je předsedou pracovní skupiny D, aby nám nastínil hlavní závěry jeho pracovní skupiny. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nebudu hovořit o těch um, zásadních uh, bodech, ovšem pouze některé návrhy, které se dotýkají harmonogramu, časového harmonogramu, jednak mm, samozřejmě bych ale dal přednost tomu, abychom se nejdříve věnovali těmto návrhům v rámci koordinátorů. Souhlasíte s tím všichni? Ano, abychom diskutovali o této záležitosti nejdříve pouze mezi zpravodají, pane Guerrero. Ano. Nejsem proti, nejsem proti tomu, abychom to nejprve prodiskutovali mezi koordinátory po schůzce koordinátorů by se to možná mělo opět projednat pracovní skupinu D, záleží na panu Gerencovi, já samozřejmě podpořím to, co navrhne pan Gerenc, to znamená nejprve diskuze mezi koordinátory, poté pracovní skupina D, nebo přímo pracovní skupina D, jak, jak se bude přát pan kolega Prosím, paní Keres, ano, já bych jenom podpořila to, o čem to, to znamená ten postup, který navrhl pan zpravodaj, pan Gerens. To znamená, že vidíme, že zde není žádná, žádná námitka proti tomu, abychom projednali celý bod mezi koordinátory. A tím se dostáváme k, k bodu různé. Máte někdo nějaké připomínky k tomuto bodu různé? Není-li tomu tak? Aha, ano, je tomu tak. Pan Geren se hlásí o slovo. Mohli bychom mít schůzku koordinátoru okamžitě, to znamená hned po této schůzce, pokud s čím souhlasíte, ušetřili bychom hodně času, nemuseli bychom čekat až do 18.30. Koordinátoři, souhlasíte s tím? Souhlasíte? Dobře, čili budeme postupovat přesně tímto způsobem, ale asi bychom měli to oznámit i kolegovi. Čili čeká nás ještě datum konání příští schůze, bude to v Bruselu a to zítra 31.8. od 15 do, od 16 do 15.30 budeme hovořit eh, o Pakistanu. Je to mimořádná schůzka, schůzka. Ráda bych vás všechny pozvala, paní Georgieva, komisařka.